že je skutečně bolestné, že někdo, kdo hájí lidská práva jiných, musí sám trpět. A nyní na minutu a půl paní de Kaiser. Děkuji, paní předsedající. Případ Faraje Magovoa, eh, souvisí s těžbou diamantů. Zimbabwe je dobrovolným členem Kimberlyského systému, který umožňuje signatářům prodávat diamanty na mezinárodním trhu za předpokladu, že s, eh, při těžbě diamantů vlastně ty finance vysí, nebo neslouží k financování ozbrojených konfliktů. Nicméně na posledním zasedání kimberlického systému se nepodařilo dospět eh, k tomu, zda tento kimberlický proces by neměl zahrnovat i otázky lidských práv. Řada mezinárodních nevládních organizací poukazuje na porušování lidských práv v diamantových dolech v Zimbabve a těchto porušování lidských práv se dopouštějí bezpečnostní složky. Jeden z informátorů těchto nevládních organizací byl Faraji Maguvu, eh, ředitel Střediska pro výzkum a rozvoj, což je nevládní organizace, se sídlem v provincii Manikaland. Magovu byl 3. června zatčen a od té doby je zadržován v katastrofálních podmínkách, zřejmě údajně proto, že poškodil zimbabský stát. A to je zcela nepřípustné. V tomto usnesení tedy e, žádáme, aby byl okamžitě propuštěn, aby došlo k demilitarizaci diamantových nalezišť, aby kimberlský proces obsahoval i klauzule o lidských právách a aby e, bohatství z diamantů bylo přerozdělováno mezi čelit, například prostřednictvím státních fondů, tak žádáme komisi a radu, aby velice bedlivě sledovali otázky řádné zprávy věcí veřejných a demokracie v této zemi. A je to třeba zdůrazňovat v každém dialogu, který vedeme se Zimbabwe. Děkuji. Paní Sargentini, dvě minuty, prosím. Dank u, voorzitter. Het gaat hier om twee zaken, of eigenlijk één. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Tady se jedná o dvě záležitosti. Jedná se tady o člověka, aktivistu, pana eh, Magungu, který byl zatčen a je držen ve vězení za nedůstojných podmínek a jedná se o monitorování kemberlejského procesu došlo k navazování kontaktu s zimbabwskou vládou. A e, informace od pana Maguvu byly předány automaticky vládě, což nezlepšilo a neusnadnilo zrovna situaci pana Maguvu. Eh, musíme zahájit jednání, eh, protože to vypadá tak, že Kimberleyský proces vlastně vedl k tomu, že krizové oblasti v Angole, Mozambiku i dalších oblastech by neměly být financovány těžbou diamantů. A navzdory tomu se teď vedou tyto záležitosti skutečně eh, hanobení lidských práv ze strany vlád. Tady je třeba doznat změny. Eh, vždyť je, eh, je zapsáno, že diamanty se těží za lidsky nedůstojných podmínek. Zde Musíme začít. Tím totiž nebudeme pranířovat situaci v Zimbabwe, nýbrž dlouho trvající pošlapávání lidských práv také v Angole. Eh, prostě je třeba odsoudit eh, takovouto těžbu diamantů. Jedná se o země, které velmi nerady vidí, když se jejich situací zaobírají jiné země, ale my v Evropském parlamentu musíme být mezi prvními, kteří žádají změny. Oh, Minutu má další řečník, prosím. Merci, madame la présidente. D'abord, je dirais enfin un peu... Děkuji, paní předsedající. Já bych poprosil toto schromáždění trochu o klid a důstojnost ve srovnání s dnešním dopolednem. Dámy a pánové, já jsem předložil usnesení týkající se lidských práv v Zimbabve, především je to tedy případ Faraji Maguvu, protože no, rozhodně parlament nemůže mlčet, když vidí porušování lidských práv a základních svobod, k němž dochází eh, v Zimbabve již několik desetiletí. Ředitel Střediska pro výzkum a rozvoj, pan Faraji Maguvu, byl zatčen zimbabskými úřady poté, co poukázal na porušování lidských práv na diamantových polích. On tímto pouze uplatňoval své právo na svobodu vyjadřování a právo eh, získávat informace o eh, občanských svobodách a lidských právech. Parlament žádá jeho propuštění a žádá, aby Zimbabwe dodržovalo lidská práva a základní svobody, tak aby občanská společnost se mohla vyjadřovat bez jakýchkoliv obav. Zimbabwe také musí dodržovat své závazky v rámci Kimberley kimberleyského procesu, který se týká eh, produkce diamantů, tak aby se dostalo ze začarovaného kruhu financování eh, ozbrojených konfliktů. Děkuji, děkuji vám. Nyní paní Veržia na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Dnes je sněmovna klidná, možná až příliš klidná a já bych byla ráda, aby nás tady bylo trochu více. Je smutné, že tak málo se nás zajímá o tuto otázku. Situace v Zimbabwe je dramatická a to je ještě eufemismus z ekonomického, sociálního hlediska a z hlediska demokracie, lidských práv a um, dodržování základních svobod. Je to katastrofa. Poslední volby proběhly v atmosféře strachu. Pan Faraji Maguvu po rozhovoru s člověkem, který zodpovídá za kimberlický proces, byl zatčen a to je jenom další epizoda v, do, v celé dlouhé řadě porušování lidských práv. Podmínky těžby na diamantových nalezištích v Maranž jsou zvláště znepokojivé. Nucená práce, mučení, pašování a to všechno pod vojenským dozorem a je to jenom ve prospěch přátel pana Mugabeho. Už mnohokrát na to poukázaly nevládní organizace, včetně organizace pana Maguvu. A proto eh, se můžeme jen podivit nad tím, že pan eh, Šikan předložil eh, pozitivní zprávu, podle, nějž, podle níž vlastně těžba na nalezišti je v souladu s kimberlickým procesem. Paní komisařko, můžete prosím potvrdit, že Evropská unie, pokud nebude konsenzus mezi členskými státy, eh, se postaví proti eh, vývozu krvavých diamantů ze Zimbabwe, bude tak činit i na konferenci v Sankt Petersburgu a bude bojovat za rozšíření kimberleyského procesu i na dodržování všech lidských práv? A sice eh, můžete potvrdit, že komise udělá všechno pro to, aby členské státy přijaly opatření pro to, aby se nedovážely diamanty ze Zimbabwe, dokud tam bude přetrvávat takováto situace. Můžete nám vysvětlit, o co se opíral pan Šikan, když dal zelenou eh, této zemi Zdá se přitom, že část jeho poznámek byla zabavena agenty tamní tajné služby. EU je hlavním dárcem humanitární pomoci v Zimbabwe a proto postoj EU musí být příkladný. Je třeba, aby EU trvala na svém stanovisku. Můžete nám říci, jaké tedy bude takovéto stanovisko EU v Sankt Petersburgu? Van Orden, Pan Van Orden má minutu a půl, prosím když jsem byl poprvé zvolen v roce 1999, udělal jsem vše pro to, abychom eh, eh, se snažil zmobilizovat mm, opozici v tomto parlamentu proti bezpráví, ke kterému dochází a k nespravedlnostem půjčili do Zimbabwe. Je to jedna z oblastí, kde tento parlament hovoří jedním hlasem. Dnes eh, diskutujeme o systematickém zneužívání pracovníků na diamantových polích v Zimbabwe ze strany bezpečnostních složek vlády. Zimbabwe je plnohodnotným členem kemerlického procesu, je to Eh, grémium, gremium, které se zabývá těmito eh, problémy, dosud ale udělalo málo toho, aby zabránilo tomuto zneužívání. Vyzývám kimberlíský proces, aby zvážil tvrdá opatření vůči Zimbabwe za to, že nedodržuje podmínky. A také se připojuji eh, k to v souzení paní Faraj Magovu a také k tomu, co se děje ze strany bezpečnostních složek. Zimbabweská vláda musí propustit paní eh, Magovu a eh, také všechny ostatní politické vězně. Měli bychom eh, to připomenout. Je tady právo na svobodný projev. Toto byl jeden z hlavních závazků, ke kterým se přihlásili všechny možné strany politické dohodě. Základní lékařské potřeby tady chybí v zimbabském, mezi zimbabským obyvatelstvem. Dostává se tady mezinárodní pomoci. Vláda v Zimbabwe mi měla zvážit, eh, že eh, těžba diamantů, že by se tam měl vytvořit takový fond, aby to posílilo také ekonomiku a aby bylo možné poskytnout zdravotní péči, která je teď poskytována mezinárodními dárci. Paní předsedkyně, je politování hodné, že Zimbabwe ještě musí urazit dlouhou cestu, než budeme moci říci, že jejich národ žije ve svobodě a demokracii a v právním státě. Je na čase, aby nastaly dramatické změny. Evropská unie a země Jižní Afriky by měly vynakládat větší eh, tlak na to, aby tady vládlo lepší řízení eh, v Zimbabwe. A teď jednotliví řečníci. První je pan Gáler. Má minutu, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyni že pan Maguvu byl zatčen díky zveřejňování stavu eh, při těžbě diamantů, ukazuje, kdo má opravdovou moc až do dnešního dne v Zimbabwe. Ukazuje to, že vláda národní jednoty, tato koaliční vláda, skutečně vládne pouze ve staré části, to znamená těch, eh, kteří eh, byli eh, svrženi Mugabem, ale je třeba, abychom tyto záležitosti pranířovali, abychom jako Evropská unie pokračovali v udržování toho černého seznamu, kde zapisujeme všechny nedržující lidská práva. Ti, eh, kteří zatkli pana Magovu, jsou ti, kteří těží a profitují z těžby diamantů a výtěžky z těžby diamantů nedávají k dispozici simbavskému lidu, nýbrž pouze vlastnímu užitku. Proto je nutno, abychom tyto záležitosti pranířovali a abychom žádali jak Evropskou unii, tak Jižní Afriku, aby konečně se skoncovalo s tímto stavem. Děkuji, pan Kašman, na jednu minutu, prosím. Děkuji, paní předsedající. V Zimbabve se to trochu zlepšilo, ale bohužel ne dost. Zaznamenali jsme eh, eh, tedy útoky na pana Maguvu a další obhájce lidských práv. Také dochází k zatýkání lesbiček a homosexuálů, kteří se přitom účastní poradenství v oblasti HIV. Když teď tady vystupuji jako angličan, eh, eh, asi by s tím nesouhlasili, ale myslím si, že to je zřejmé. Já říkám africkým zemím, víte, co se děje v Zimbabwe a víte, že to je špatně. A pokud s tím něco neuděláte kolektivně, tak přejdete o jakoukoliv morální autoritu na tomto světadíle i v rámci celého světa. Afrika je ve vašich rukou a budoucnost Afriky je ve vašich rukou. A pokud nebudete dělat nic, ehm, přestože lidé jsou zatýkáni kvůli tomu, že poukazují na porušování lidských práv a hájí běžné ženy a muže, pokud nebudete nic dělat, tak Afrika bude vlastně jenom spiklencem, spojencem tohoto všeho. Děkuji, pan Koval, na jednu minutu. Szukamy ciągle. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Stále hledáme efektivní metody, jak působit na třetí země s tím cílem, aby tyto země konečně také respektovaly lidská práva Tyto metody se mají opírat o humanitární pomoc, ale musíme také rozvinout metody inteligentního vyvíjení tlaku, abychom Mugabův režim donutili k tomu, aby taková situace, ke které došlo s panem Magovou, se neopakovala k ochraně lidských práv bych rád ještě řekl, že to je zásadní částí naší věrohodnosti, je třeba hovořit jasným jazykem. Nesmíme se spokojit s nepatrnými kručky v této oblasti. A já jsem rozpoznal takovou tendenci v určitých výpovědích, které zde zazněly. E, e, vláda není legitimována, musí být odsouzena. Děkuji. Děkuji. Nyní jednotliví řečníci. Jako první pan Preda na jednu minutu. Paní předsedající, Děkuji. Bylo žádáno o okamžitou, okamžité propuštění paní eh, Faraji Maguvu. Chtěl bych, pana Varu Maguvu, chtěl bych také, aby byla eh, stěna jeho práva. Role eh, organizace a občanské, občanské společnosti je zásadní. Nejenom v rámci kimerlického procesu, ale také proto, aby byla zajištěna demokracie Zimbabwe. Nemůžeme sledovat, nemůžeme tady docílit pokroku, jestliže ti, kteří obhajují lidská práva, jsou umlčování je nutné mobilizovat mezinárodní média a eh, informovat je o porušování lidských práv. Dovolte mi, abych potrhl skutečnost, že úřady v Zimbabwe Ehm, se musí eh, jednat nestranicky. Eh, zneužívání dochází právě i v těch ehm, ehm, diamantových polích. Čle, eh, klíčem je transparentnost. Občané v Zimbabwe mají právo na to být informováni a úřady musí se dodržovat závazky, do kterých dobrovolně šli. Děkuji. Další na minutu. Gomez. Děkuji, paní předsedající. Vidíme, eh, co se děje v Zimbabwe, ale zároveň vidíme také nezbytnost rozšířit kimberleyský proces diamanty nejsou definovány jenom jako nástroje pro válečné nástroje, ale také je tady o porušování lidských práv ze strany státu. Obhospodařování tady je eh, důležité eh, pro boji proti chudobě, je také důležité dosáhnout cílu tisíciletí. Eh, v roce 2008 Afrika měla 330 miliard dolarů, které tady bylo investováno do vývozu minerálu. To je obrovská pomoc, víc než to, co dostává celá Afrika. Ruska. Eh, polovinu z toho byly, jsou zdroje, které mají jít pro obyvatel, to může posílit eh, právní stát, také sociální zodpovědnost eh, podniků a také posílit dodržování lidských práv. V tomto smyslu je nesmírně důležité, aby Evropská unie nalezla a odsouhlasila mechanismy k tomu, aby potírala korupci těchto společností. A mnoho poslanců v Evropském parlamentu se vyslovilo za zákaz korupce. Chtějí toto podpořit. Děkuji. A teď přejdeme k panu Obermajerovi jako nezařazenému poslanci. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že se dnes hovoří o případě, případu pana Faraje Magova, protože to je jenom špička ledovce. Ryba smrdí od hlavy. A víme, jak on se zasazuje eh, o lidská práva a za jeho uvěsnění eh, je odpovědný diktátor, který vládne v jeho zemi. Eh, dochází k vyvlastňování bílých farmářů a 94 lidí v zemi je nezaměstnaných. Eh, a když jsou za, eh, zatýkáni aktivisté jako Magavua a ohrožuje také, mm, a je ohrožena jeho rodina, je třeba skutečně volat potom, aby kimberlejský systém eh, implementoval také eh, obhájení lidských práv a místo toho, abychom tady jenom naříkali, je třeba důsledně podporovat i jiné státy v těchto snahách a eh, dá vystavovat různé sankce. Děkuji vám. Uh, Děkuji. A nyní se vracíme k jednotlivým řečníkům. Pan Kačmárek, jedna minuta. Paní předsedkyně, dámy a pánové, víme, že diamanty mohou být jak požehnáním, tak prokletím. My bychom si přáli, aby došlo ke změnám struktury v této zemi, aby došlo k pozitivní transformaci v této zemi. Dnes tady hovoříme o někomu, pro něhož diamanty mohou být prokletím. Pan Magovu, ředitel nevládní organizace zaobírající se obhajobou lidských práv, upozorňoval na to, že práva mnoha lidí pracujících v diamantových eh, dolech eh, jsou pošlapávána. Eh, je nutné aby byl pan Mu Maguvu propuštěn a doufám, že, repo, že země Zimbabwe vyslechne náš hlas. Známe konstruktivní příklady pro využívání diamantových polů, jak polí, jako Botswana například. Proto se domnívám, že by bylo lepší výtěžky z prodeje diamantu použít pro zdravotnictví a vzdělání místního obyvatelstva. Paní Kretu, dáme a pánové, ten případ, který dnes diskutujeme, který se týká zadržení Faraje Maguvu, ukazuje, že v Zimbabwe nedošlo k žádnému pokroku, pokud jde o lidská práva. A poukazuje to na velice závažnou situaci v oblasti těžby, kde je armáda obvinována z porušování lidských práv. Zimbabwe hm, se blíží eh, hospodářskému bankrotu a krvavé diamanty jsou důkazem cynismu úřadů a toho, jak nerespektují své vlastní občany. Zimbabwe porušuje normy eh, kimberlického procesu a Evropská unie má povinnost podporovat tento proces tak, aby skutečně eh, se odstranily z trhu konfliktní diamanty, které slouží k financování ozbrojených konfliktů. Chceme, aby Faraj Maguvu byl okamžitě propuštěn a vyzýváme evropskou diplomacii, aby eh, zanalizovala, zda není na čase přijmout sankce proti Zimbabwe a, a ukončit tyto krvavé poměry. Nyní postup ke HDI. Už tady mám více řečníků, než kolik budeme moci přejmout. Nejprve pan Kelam, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Faraj Maguvu byl eh, před šesti týdny zatčen zimbabskými úřady a od té doby je zadržován v neznámých podmínkách, je zbaven svých osobních práv. Jsem rád, že tento parlament je jednotný, pokud jde o požadování jeho okamžitého propuštění, ale jsem si vědom, že jeho zadržení by mohlo vlastně Eh, souviset i se setkáním v Tel Avivu a s kimberlickým procesem. Bylo tady řečeno, že dochází k systematickému zneužívání dělníků v diamantových dolech a ta situace v Zimbabwe je poměrně typická tím, že prostě příjmy z těžby nerostů se nedostávají mezi obyvatelstvo, které je nadále chudé a trpí nejrůznějšími chorobami. Souhlasím také s tím, že africké státy zde musí sehrát důležitou úlohu, musí přispět ke zlepšení podmínek v této zemi. Podporuji dialog se Zimbabwe ze strany Evropské komise za předpokladu, že pan Mugavu, Maguvu bude propuštěn a kimberlíský proces eh, bude dodržován zimbabskými úřady. Děkuji. Děkuji, pan Tenok. Vážená paní předsedající, eh, eh, Mugabe se dostal k moci a eh, Zimbabwe se stalo jednou z chudých zemí v Jižní Africe. Bylo to charakterizováno systematickým chudobou a mezi lidmi. Jedním hlavních výkonů, někteří lidé se stali zvláště bohatší, protože byly vykořišťovány, byly zneužívány některé pozemky Ehm, docházelo k dalšímu zabíjení a také k porušování lidských práv ze strany armády. Ehm, toto se hodně odehrálo v diamantových polích. Ehm, tato pole jsou teď zbankrotována a Zimbabwe by mě, tady se odmítá kimberlický proces. Evropská unie by měla rozšířit a uspřísnit sankce vůči tomuto režimu, tak aby nedocházelo k těmto krveprolití. Mělo by tady být dojít zase na stole na svoboda eh, projevu. Měli bychom tomuto věnovat pozornost. Pani Děkuji, paní, děkuji, paní předsedající. Decyzie Paní předsedající, rozhodnutí eh, z roku 2000, eh, která které pak vlády některých zemí ratifikovaly v rámci kimberlického procesu, se zakládají na myšlence zabránit obchodu s krvavými diamanty. Pokroku bylo dosaženo při boji proti organizacím, které své ilegální aktivity financují právě z tohoto obchodu s diamanty. Jsou to organizace a e, takovéto hnutí a organizace jsou despalizujícími e, faktory v Africe a proto je také zneklidňující to, že e, nejsou ctěna lidská práva, po převzetí diamantových polí v Marange. Eh, vláda v Zimbabwe eh, se vyzývá k tomu, aby použila všech prostředků podle kimberlického procesu k tomu, aby byly nastoleny eh, zase řádné poměry v zemi. Odsuzujeme také mm, mm, tyto skutky a žádáme propuštění pana Magvu. Paní Wertmann. Vážené kolegyně a kolegové, Kimberlíský proces je iniciativa zástupců vlád, kteří které jsou ze zemí, kde se těží průmysl a mezinárodního průmyslu a jedná se o to, aby se konečně nastavila pravidla takzvaným krvavým diamantu. Už 2008 byla zaznamenávána porušování lidských práv v diamantových dolech. Pan Magovo je jeden z velice odvážných aktivistů, eh, který poukazoval na násilí, mučení a nedůstojné podmínky těžby diamantu v jeho zemi Zimbabwe se dobrovolně účastnila kimberlejského procesu a proto musíme o této, o této země žádat, aby dodržovala tato pravidla. Um, Děkuji. Omlouvám se, ale budu tímto muset ukončit postup Catch the Eye a vyzvu rovnou paní komisařku, aby zareagovala. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci. Jsem velice vděčná za tuto dnešní diskusi. Zasedání kimberlického procesu eh, v Tel Avivu od 21. do 24. června 2010 bylo velice poskvrněno právě zatčením pana Faraji Maguvu. Komise sdílí obavy Evropského parlamentu a trvala na tom, že pan Maguvu Eh, musí mít eh, takové zacházení, které bude v souladu s eh, jeho svobodami. Pečlivě sledujeme vývoj situace, jsme v kontaktu s právníky pana Maguvu na základě naší místní strategie a sice, že chceme podporovat obájce lidských práv a posilovat jejich ochranu. Také jsme vyzvali Zimbabwe k potvrzení eh, svého závazku eh, o roli občanské společnosti v rámci kimberlijského procesu. Kimberlijský proces se mimo jiné soustředí na prevenci eh, konfliktních diamantů. Samozřejmě tento proces nemůže fungovat ve váku a pomíjet otázku lidských práv a to byl velice silný signál, který tady jasně dnes zazněl v tomto parlamentu. A to tím spíš, že lidská práva a jejich dodržování je zásadou, která, stojí, která je samým základem kimberlijského procesu. Pokud jde o samotné zasedání v Tel Avivu, EU podpořila další provádění rozhodnutí ze Svakopmundu a poukázalo se na to, že podmínky na nalezišti v Maranž jsou v, v rozporu s kimberlickým procesem. Jsme přesvědčeni, že další účast Zimbabwe na kimberlickém procesu je asi tou nejlepší příležitostí, jak zajistit jednak odborné eh, vhodné podmínky na nalezišti v Maranč, ale také, aby se takto podporovala řádná zpráva věcí veřejných v tomto kritickém odvětví a aby se zlepšila situace lidských práv v Marange. A právě z těchto důvodů EU vyzvala Zimbabwe, aby i nadále se angažovala v kimberlijském procesu a ve společném pracovním programu, tak aby diamanty z Marange mohly přispět k hospodářskému rozvoji Zimbabwe. Je naším cílem, eh, aby účast účastníci Gimbrelijského procesu, včetně Zimbabwe, zintenzivnili své úsilí tak, aby se dospělo ke konsenzu v této obtížné otázce, a to v duchu dialogu a spolupráce, která vždy eh, byla hlavním předmětem této spolupráce a tohoto procesu. Je důležité, aby parlament byl informován, že na zasedání se zimbabskými ministry, kteří zastupují vládu národní jednoty 2. července, baronka Eštonová jakožto vysoká představitelka připomněla, že provádění celkové politické dohody, která se týká našich eh, obav ohledně existence právního státu, je eh, klíčové, má-li dojít k normalizaci vztahů s EU. Jak už bylo řečeno dříve, přikládáme velký význam tomu, aby Zimbabwe vládl právní stát a dodržovala se lidská práva. To je otázka, kterou jsme opakovaně zmiňovali na různých fórech. Komise bude i nadále financovat celou řadu aktivit v Zimbabwe ve spolupráci s občanskou společností i nadále budeme podporovat různé snahy o vytvoření dobrého politického prostředí, kde jsou dodržována lidská práva a základní svobody. Co se týká postoje komise k obchodu s diamanty ze Zimbabwe, vyzvali jsme k auditu, stávajících zásob diamantů dříve, než bude pokračovat jakákoliv diskuse o omezené obnově vývozu. EU je pozvána na zasedání hlavních zúčastněných stran, které svolal e, e, předseda Kimberleyského procesu. Je to v souvislosti se zasedáním se Světové rady pro diamanty 14. července v Sankt Petersburgu a tam budeme nadále diskutovat o tomto tématu. Děkuji. Děkuji paní komisařce. Ehm, sedm návrhů jsem dostala, sedm návrhů usnesení, tak abychom mohli ukončit diskusi, aby se mohlo konat hlasování po diskusi. A teď můžeme přejít k dalšímu bodu programu.